sdělení, které bude předloženo v polovině října a opravdu, pane Gorenci, děkuji, protože vaše zpráva se nám bude velice hodit. Já vám děkuji, paní komisařko, rovněž i já bych rád poděkoval našemu zpravodaji, panu Gorenci. Další eh, bod našeho pořadu jednání je zpráva pana eh, Francisco Sose Wagnera priority energetických infrastruktur do roku 20, 2020 a na další období. Máte slovo na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád poděkoval um, zpravodajům stínům za spolupráci a za jejich pomoc v tom, jak um, jsme tedy společně pracovali na um, této zprávě. Před 60 lety vznikala Evropské, vznikalo Evropské společenství uhlí a ocele. Tedy jedná se o výtečnou příležitost, abychom se zamysleli a vyhodnotili evropské energetické struktury. Dnes má Evropská unie zcela jasný cíl. Společný evropský vnitřní trh, eh, společný přístup k eh, preferenčnímu zacházení s obnovitelnými energiemi, eh, energetické eh, bezpečnost, bezpečí energetických dodávek a tak dále. Máme už tedy konkrétně naformulované závazky, máme určité společné základy vzájemného propojení energetických sítí. A nyní cílem této zprávy je určitá korekce v určitých oblastech. Například máme situaci, kde nám obrovsky se rozrůstají větrné elektrárny v severní Evropě a v okolí Balckého moře a v jiných regionech a s tím se pojí určité dokonce i problémy, totiž jak skladovat například přebytek větrné energie. Dále máme trh s elektromobily. Eh, to je překotný rozvoj a e, můžeme mu dostat pouze tím, že vystavíme důsledně síť, která bude celoevropská a rovněž propojena s třetími zeměmi. Musíme kráčet ku předu tím, že ta infrastruktura bude nově promyšlena, že tam budou vládnout kritéria přípustnosti a proveditelnosti projektů z celoevropského hlediska. A ty projekty musí být tedy zaručeny, aby byly eh, reálné, aby mohly být provedeny v reálné lhůtě a mechanismus vydávání povolení a licencí musí být eh, přepracován. Rovněž musíme podpořit eh, soukromé iniciativy a samozřejmě spolupráci, spolupráci soukromého veřejného sektoru. Energická úspornost a inteligentní sítě, to jsou ústřední prvky těchto nových projektů. My se domníváme, že omezování poptávky po elektrické energii by vyřešilo samo o sobě celou řadu infrastrukturních e, problémů. Cílem této zprávy bylo od samého začátku vypořádání se s problematikou licencí eh, nebo případně eh, kolaudačních zpráv, například co se týče energetické úspornosti budov. Ale tam dochází eh, k průtahům z důvodu neprůhledných eh, postupů. Musíme občanům dát informace s příslušným předstihem, zejména pokud například regionální samozprávy nebo státy nebudou ochotny někomu povolení na výstavbu dát. Musíme tedy podporovat ty podniky, které apelují na to, aby regulační rámec byl solidní a neměnil se takto rychle. Unijní politika, jak uvnitř Evropské unie, tak i mimo ní, často byla roztříštěná, nebyla univerzální. Nyní nastal čas, aby Evropa hovořila jedním hlasem, protože my přeneseně, ale i opravdově budujeme společnou evropskou politiku, společnou evropskou budovu, která umožní eh, celokomunitární pojímání tohoto projektu. Děkuji, pane Sosa Wagnere. Vidím, že se hlásí několik eh, řečníků. Jako první pan Kaninč. pane předsedo. Všichni jsme zvykli na to, že musíme dělat volby. Vybíráme si mídlo, šampon, televizi a můžeme si také vybrat svého mobilního operátora a také jako spotřebitelé máme možnost vybrat si nejnižší cenu za nejvyšší kvalitu, protože tady existuje hospodářská soutěž, ale prakticky v Evropě v, na energetickém trhu nemáme žádné volby, co se týče nákupu elektřiny a plynu. Proč tomu tak je? Protože nemáme náležité propojení, chybí nám infrastruktura, abychom mohli vytvořit skutečný trh pro spotřebitele. Tato zpráva jasně prohlašuje, že spotřebitelé v Evropě si zaslouží mít volbu nejen, když si kupují mídlo nebo šampon, ale také, když si kupují elektrickou energii. A skutečně tuto volbu musíme mít za maximálně nízkou cenu. Pan Aleš? A modernização renovação da infraestrutura energética. Modernizace a renovace energetické infrastruktury je základním faktorem, pokud jde o cíle trvalého udržitelného rozvoje strategie 2020 a pro naši energetickou bezpečnost. Zařahnout vše, všechny regiony je zásadní pro tuto výzvu a podpora v regulačním rámci musí být zlepšena, zejména pokud jde o nejriskantnější a novátorské projekty, které vznikají na Azorských ostrovech, pokud je o obnovitelné zdroje. Ostrovy by měly být také zapojeny do definování priorit, do jejich provádění, protože to je záruka obhajoby evropských eh, cílů. V současné fázi je třeba globální přístup, který se týká energetické problematiky, aby veškeré environmentální a ekonomické aspekty byly vzaty v potaz. Nesmíme také ztrácet ze zřetele dlouhodobé cíle a musíme zajistit, aby všichni evropští občané měli trvale dostupnou energii. Polášik je nyní na řadě. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážené kolegyně, vážení Vážené vážení kolegové, Lisabonská smlouva poskytuje specifický právní základ pro rozvoj energetické politiky Evropské unie a ten musí být vhodně využitý za účelem modernizace, zlepšení propojení a úpravy energetické infrastruktury Evropské unie a to tak, aby bylo dosaženo energetických a klimatických cílů na rok 2020. Bez Bezpečí dodávek a upevnění solidarity mezi členskými státy v oblasti energetiky je podle mého názoru možné zabezpečit rovněž prostřednictvím politiky soudržnosti. Především Evropská územní spolupráce poskytuje nové možnosti přeshraniční spolupráce, například za účelem propojení mezi místními a regionálními zdroji energie a velkými energetickými sítěmi. Koordinace projektů energetické infrastruktury a místní, regionální a státní úrovni je zárukou maximálního propojení a maximalizace efektivity finančních prostředků, ať už pocházejí z regionálních nebo evropských zdrojů. Já vám tež děkuji, pane poslanče, a předávám slovo paní Figurejdo. den, pane prezident. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, nikdy dost nebudeme zdůrazňovat význam energetického trhu. A to, že třeba mít prioritní energetickou politiku pro léta následující po roce 2020. A existují důvody pro praxi, která by byla uspokojivější, zejména pro křeští ekonomiky, kde úplná liberalizace této oblasti může vyvolávat ještě větší nerovnost a více chudoby. A proto je třeba přijmout některé zásadní kroky. Je třeba, aby existovala veřejná politika, která zajistí přístup k energii pro všechny na základě rovnosti. Je třeba udržet veřejné podniky, které by byly silné, které umožní regionům a zemím, které mají potíže, aby i nadále měli přístup k energii. A je třeba zajistit, aby všichni měli přístup k energetice. Nesmíme dovolit, situaci tzv. energetické chudoby, kdy miliony rodin mají potíže s přístupem například pokud o vytápění. Pan Kelly je naším dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodaj za tuto skvělou zprávu o energetice a o tom, co budeme dělat nyní do roku 2020. Řekl, že evropské zájmy a je na čase, abychom hovořili o evropských zájmech, ne o, o globálních zájmech nebo o zájmech členských států, ale o evropských zájmech. A až budeme soběstační v oblasti energetiky, tak tehdy budeme moci přispět celému světu a budeme potřebovat celou evropskou síť ne v roce 2050, ale co nejdříve. Budeme využívat všechny druhy, kde je příliv, solární energii, vítr a další a pokud budou fosilní paliva v Evropě, tak je ještě rozvíjíme, rozvíjejme. Nemůžeme, musíme využívat tedy fosilní paliva, protože nám nebudou stačit dovážená fosilní paliva a budeme moc, moci tedy to využít pro celý svět. V tomto kole bude pan poslanec Paška paní komisařko. Evropský parlament již přijal koncepci energetické politiky Evropské unie a mnohá schválená opatření. Trans, to znamená propojení, se budou realizovat také i po roce 2020. Když se podíváme do hluboké budoucnosti energetické infrastruktury Evropské unie, může být jistě užitečný. Nové technologie jako nové druhy energetických zdrojů přináší také nové uh, nároky na elektrické rozvody a současné sítě nejsou vždy schopné připravit a přepravit nové druhy energií. Proto odborný pohled na technologie eh, této politiky po roce 2020 může být užitečným podkladem pro politické rozhodování evropských institucí, protože pomůže vytvářet prognózu finančních kapacit a zabezpečení energetického potenciálu pro potřebný ekonomický růst Evropské unie, především v budoucnosti. Z tohoto hlediska, myslím, tato koncepce může být zajímavá. Nyní bych předal slovo paní komisařce Malstromové, abychom slyšeli, jaké jsou priority Evropské komise. Děkuji, vážení poslanci, pane zpravodaj komise, velice vítá vaši iniciativu, která se týká priorit um, energetických infrastruktur po rok 2020 a další období. Je to naše velká priorita. Chtěl bych teda poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům o jejich konstruktivní přístup a spolupráci. Eh, je to srdce naší energetiky. Musíme mít eh, trvalé udržitelné inteligentní infrastruktury, jinak nenaplníme své cíle eh, v oblasti klimatických změn. Musíme mít energetické systémy i do budoucnosti a musíme tedy projít velkým transformačním procesem. Jsou tady velké výzvy, ale i příležitosti pro to, abychom mohli vytvářet, přepravovat a spotřebovávat energie. A další. každý je scénář v oblasti infrastruktur bude zcela zásadní, protože tím musíme zajistit snížení emisí. V první řadě Evropská rada v únoru potvrdila, že také zajistí solidaritu mezi členskými státy, aby fungovala, aby vznikly alternativní cesty dodávek a nová politika v oblasti infrastruktury je důležitá, abychom změnili způsob, jak takovéto infrastruktury jsou připravovány a vytvářeny. To je tedy zpráva o těchto otázkách a je velice dobře načasovaná. Měli jsme sdělení kde hovoříme o ambicích v těchto politikách, strategiích, prioritách, které musíme naplňovat. A zde bych chtěla také hovořit o potřebách. Musíme vytvářet rozvodné sítě, které budou eh, spojovat například Severním moři jednotlivé větrné eh, eh, elektrárny. Musíme se umístit více do střední Evropy, musíme mít cesty, jižní koridor, plynovody dále propojení v jeho západní Evropě, především se zaměřit také na flexibilitu eh, přítoku plynu a na obnovitelné zdroje energie. Také po Baltí musí přispět evropskému trhu. Nyní je, eh, je to také izolace energetických ostrovů a musíme také posílit eh, celou infrastrukturu v jihovýchodní Evropě. Nyní se od priorit musíme dostat ke konkrétním krokům od jednotlivých plánů, ke konzultacím, jasným harmonogramům budování. A Přichází tedy legislativní návrh pro otázku infrastruktura je velice důležitý. Musíme naplňovat tuto politiku a především musíme zajistit správné finanční zdroje. Více než 200 miliard euro bude zapotřebí v příštích letech a tyto investice nepřijdou jen tak od, jinut, od, někud, od někud. Jak víte, máme tady výhled na více letý finanční plán a chceme vytvořit 9,2 miliard na období 2014 až 2020. Má to být součást Společného fondu pro infrastruktury. Je zapotřebí, abychom měli evropské účelové dotace, které budou naplňovat jak energetické, tak klimatické cíle. Musíme také zajistit neustálý eh, přínos a přívod eh, konkurenceschopné energie. Evropská komise vítá podporu parlamentu to, k tomuto fondu, tak jak eh, sami říkáte. Komise také oceňuje doporučení, včetně zprávy, nebo doporučení, které jsou v této zprávě, především co se týče vytvoření priorit eh, a také projekt v oblasti infrastruktury nebo eh, otázky poskytování grantů, eh, zapojení jednotlivých zainteresovaných stran, také otázka regulátorů a také otázku financí. Chceme se zaměřit na následné legislativní návrhy, které budou zajišťovat rozvoje infrastrukturních projektů. Má se to připravit eh, na letošní podzim. Vítáme tady tento nový návrh, děkujeme za vaši podporu v úsilí vytváření rozvodných sítí, které jsou zapotřebí do roku 2020, ale i pro další období. Mnohokrát děkuji, paní komisařko, a chtěl bych také poděkovat eh, panu zpravodaji Sosa Wagnerovi. A dalším bodem na našem pořadu jednání je zpráva pana de Rosa, sociální služby obecného zájmu a chtěl bych mu dát